bohatšími. Myslím si, že je to v zájmu nás všech, abychom tady měli prostě důvěryhodnější způsob implementace paktu růstu a stability. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji vám, říká eh, předseda zasedání, eh, za tuto část vyhraněnou interpelacím a budeme tedy pokračovat v této diskuzi zítra. Děkuji za to, že jste odpověděl na otázky a děkuji kolegům poslancům a kolegyním poslankyním za položené dotazy. Dalším bodem na pořadu jednání jsou, je ústní otázka ratingové agentury. A nejprve je to kolega Nikolau Kantis Děkuji, pane předsedající. Dnešní diskuze v Evropském parlamentu se týká činností a důsledků eh, konání ratingových eh, agentur a to důsledků na eh, evropské ekonomiky a také na další Eh, ekonomiky. Eh, víme, že eh, tady prostě ratingové agentury teď mají možnost hodnotit nejenom rating jednotlivých zemí, ale také jejich hospodářskou situaci. A to je nepřípustné. Když začala krize, tak instituce Evropské unie uznaly velmi negativní roli ratingových agentur, takže se očekávalo, že tyto agentury budou mít v rámci příslušného nařízení omezeno je pravomoce nadále. A v roce 2009 začaly ratingové agentury snižovat rating Řecka a výsledkem bylo, že vlastně Řecko muselo eh, platit dvojnásobně více v úrokových mírách než předtím a to vedlo celé eh, k takovému eh, nekonečnému bludnému kruhu, zhoršující se situace, spekulací a tak dále. A teď vlastně e, se znovu tady tvoří situace e, obvinování řecké ekonomiky. Není k tomu žádný důvod k tomu, co vlastně Moody udělalo a to, že o čtyři body snížilo rating Řecka. Takže toto je jedna ze čtyř hlavních e, ratingových agentur, které Evropská unie oficiálně uznává jako agentury pro hospodářství členských států Unie, přestože i ve Spojených Spojených státech jsou vlastně tyto agentury hodně obvinovány za svou roli v zhoršování krize. Toto je agentura, která je i v americkém kongresu eh, velmi značnými kapacitami mezi analysty eh, odsuzována, protože například pozitivně ohodnotila toxické eh, obligace. A my tady máme prostě takovou svatou trojici Equipeace, Fitch a Moody jsou to spekulativní agentury, jejichž eh, činnost eh, vedla k hrozným důsledkům pro eh, americké hospodářství. To jsou firmy, které mm, dospěly vlastně k, jejich činnost dospěla k miliardovým ztrátám. 150 milionů dolarů byla cena za krizi těch úvěrových hypoték a jak to, že americká soukromá agentura s vlastními zájmy teď činí hodnocení evropských ekonomik, pane předsedo. To by přece mělo být něco, co by eh, měly mít na starosti demokratické veřejné instituce, které by nebyly zapojeny do nějakých soukromých zájmů. Ale i dnes, dámy a pánové, co tady slyšíme od komise, je následující. Eh, ten celý postup eh, prostě pokračuje a tato mafie spekulantů pokračuje vlastně Eh, skladu a eh, ekonomickou politiku vede eh, cestou, která je v rozporu se zájmy evropských občanů, evropských pracujících. A teď je třeba volat na Evropskou komisi, na Evropskou radu, aby s tomu učinila přítrž a aby se prostě tento nepřípustný způsob vedení věcí zastavil. Pan Pitela, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, milí kolegové, tato ústní otázka, otázka k ústnímu zodpovězení umožní eh, frakci SD zdůraznit určité problematické otázky spojené s ratingovými agenturami. My chceme po komisi vědět, k jakým iniciativám se chystám, proto, chystá, protože si myslíme, že by bylo dobré vytvořit Evropskou ratingovou agenturu. A domnívám se, že tato iniciativa by mohla být brzy konkretizována, alespoň podle toho, co jsme slyšeli od pana, komis, eh, pana předsedy Barosa. Ratingové agentury, to je potřeba uznat, v podstatě v takové Mission Impossible určit, vytvořili určité předpoklady v roce 2008 po zkrachu Lehman Brothers a hráli také svůj, svůj určující úlohu v při druhé krizi v Řecku. V roce 2008 ratingové agentury v podstatě tak nějak podpořily ty toxické produkty. A dnes eh, snížily ratingy Španělska, Řecka, Portugalska právě ve chvíli, kdy byly spuštěny, spuštěna jednání mezi EU a řeckou vládou. Domnívám se, pane předsedo parlamentu, že prostě e, jsou to škodlivé prvky. Já samozřejmě nechci obvinovat e, ratingové agentury z toho, že mohou za všechno zlo v Evropě, ale každopádně oni vlastně vždycky se objevují u takových eh, del, delikátních situací, Lemon Brothers a podobně. Myslím si, že jejich úloha eh, by nás měla domět k tomu, abychom konkrétně jednali. Pane komisaři, rád bych věděl, kdy bude zahájeno šetření k tomuto sektoru. Pan Gozes eh, se zabýval touto otázkou u nařízení o ratingových agenturách a já si myslím, že teď je na čase opravdu spustit nějaké šetření protože ta situace je skandální, jde opravdu o koncentrování oligopolů v tomto sektoru. Musíme tedy si říci něco více, než se celá situace ještě zhorší a je potřeba přejít také k činům. Pochopitelně bude potřeba vytvořit veřejnou evropskou ratingovou agenturu, a zároveň bychom si měli říci, co, jakou úlohu by mohly hrát nezávislé účetní dvory aby tyto agentury v podstatě už nebyly eh, v našich věcech kompetentní. Pan Sarkozy, paní Merklová vyzvali oficiálně komisi, aby přišla s konkrétními návrhy. Je škoda, že vidíme, že na radě, na Evropské radě, a to v době, kdy se tam také scházejí Sarkova a, Sarko, Sarkozy a Merklova, aby se spozdňovalo přijetí celého tohoto balíčku. A na nakonec vidíme, že Evropský úřad, který má na starost kontrolu, tak jeho realizace se opravdu spožďuje. Takže drahý Nikolasi, drahá Angelo, musíme se nejprve zamést před vlastními dveřmi. Děkuji, pane Pitelo. A nyní bych chtěl přivítat pana komisaře Barniera, který je tady mezi námi od začátku rozpravy k tomuto bodu. Vítejte mezi námi a mm, prosíme o posečkání, hned přijdete na řadu. Dalším řečníkem je Jean-Paul Gozes. Merci, merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové. Téma ratingových agentur <clears throat> už vlastně zaujalo náš parlament na konci posledního mandátu. A byla tu tedy reakce jak komise, tak parlamentu, které, přijaly přijali teda, tedy eh, vlastně eh, příslušné, příslušnou úpravu. No, Víme, jakou úlohu sehrály agentury během krize. Můžeme jim vytýkat, že neviděli krizi přicházet, můžeme jim vytýkat, že jejich poznámky nebyly soudržné zejména když šlo o notaci těch suverénních dluhů. A myslím si, že když se díváme rozumně na jednotlivé otázky, tak už jenom to, že vlastně agentury notují, známkují určité produkty, není nic šokujícího, protože investoři, kteří investují, kteří přinášejí peníze, mají právo znát rizika nebo potíže, které mohou nastat, stejně jako mohou znát ta dobrá hodnocení. Tam, kde ta situace je horší, je, když tyto známky vlastně slouží k bankovní regulaci a mají určovat vlastně výše základu, tedy finančních majetku pro banky. Takže Text z roku 2009 nepřináší žádnou definitivní odpověď. Tam šlo o dohodu a takousi, jakýsi dohled nad ratingovými agenturami. Takže známkování, oceňování ano, ale mají se šířit tak, jak je zveřejňují agentury? Myslím si, že v dokumentu, který navrhujete, pane komisaři, a je to tedy dokument, který se týká evropského dohledu nad agenturami, v rámci nové finanční regulace Myslím si, že ten budoucí text by měl opravdu reagovat na jednotlivé otázky. Jednak soutěže mezi agenturami ze svého hlediska si nemyslím, že jenom vytvoření evropské agentury, ač veřejné, by bylo řešením všech problémů, pokud je to agentura, která by měla být laskavější než ty ostatní. O to tady přece nejde. Já si myslím, že spíš si musíme říct, jaké podmínky by měly mít mm, agentury při šíření těch eh, známek protože jsou tu, mm, jsou tu oceňování soukromých podniků, veřejných dluhů. A co se týče té, toho, té instituce, které, která bude mít na starost dohled nad agenturami, která bude hodnotit také nové finanční služby. Já si myslím, že ESMA by měla mít možnost zároveň nejenom dohlížet, efektivně dohlížet nad agenturami, ale také co se týče o něch dluhů, před, jak si, mít určité možnosti kontrolovat, ne snad trestat, ale kontrolovat způsob, jakým ratingové agentury zveřejňují hodnocení spojené se státními dluhy. Nemůžeme připustit, aby 15 minut před ukončením eh, trhu, trhu prostě jedna agentura takto srazila hodnocení jednoho státu. Myslím si, že je potřeba mít nějaký, nějaké preventivní opatření, eh, aby ty ratingové agentury skutečně měly nějakého dohližitele a za jakých podmínek, říct jim tedy za jakých podmínek mohou eh, ta hodnocení být zveřejňována tak, aby skutečně se ověřilo, že normální postupy byly dodrženy a že ty podmínky šíření nenaruší žádným způsobem situaci státních dluhů. Protože myslím si, že by tady mělo být trošku jiné zacházení. Neexistuje v každé zemi účetní dvůr a ne všechny účetní dvory jsou nezávislé, tak to je také jeden z důvodů. Čili to je smysl našich otázek, pane komisaři, proč, jak tedy zlepšit fungování agentur a hlavně šíření informací a jak zlepšit soutěž. Děkuji monsieur Děkuji, pane Goze. le président. Bonjour. pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vy jste ze země, kde E, vlastně e, se tak trošičku ratingové agentury berou jako e, guide Michela, který zkoumá ty nejlepší restaurace. Takže tady naprosto souhlasím to s tím, co řekl Jean-Paul Gozes. Nejde o to nějak očerňovat toho, kdo dělá rating, ale spíš zajistit podmínky, v kterých konách. Prostě jsou to instituce, které mají značné pravomoce a proto se musíme zabývat zblízka tím, jak fungují. Jean-Paul Godes tady právě řekl, že je velký rozdíl mezi eh, hodnocením eh, eh, zadlužení státu na jedné straně a soukromé firmy na straně druhé. Ale pak je otázkou, jaká je metodologie. Je dobrá, vycházíme ze správných kritérií pro to, abychom zjistili, jak funguje který podnik, či jak stát spravuje svou zadluženost. Za druhé, existuje tady transparentnost mezi mezi oběma stranami, ratingovou agenturou na straně jedné a předmětem jejího zájmu na straně druhé. To jsou všechno věci, které musí být eh, proskoumány a děkujeme vám, že vlastně na základě zprávy Jean-Paul Gozese z minulého volebního období se komise tímto zabývá. Myslím, že musíme postupovat tou cestou, kterou již parlament vlastně otevřel. Já sdílím názor, že ratingová agentura v Evropě či Evropská ratingová ratingová agentura dnes není tou největší prioritou. Co ale je důležité, je, aby kontrola tak, jak je dnes eh, eh, realizována, byla prostě eh, realizována v určitém rámci. A proto tedy hovořím o ESMě, o této instituci, která by se měla bez, brzy zrodit. Se Sven Gigol jsem také zpravodajem k této věci a chci apelovat na členské státy Eh, předsednictví není přítomné, ale vím, že můžete, pane komisaři, jistě toto sdělení poslat dál a také tak činíte, aby ty věci se pohnuly eh, předu Členské státy musí být seriózními partnery. Není možné na jedné straně eh, prostě přicházet s velkými prohlášeními před sdělovacími prostředky, divit se a tomu, co se odehrává a na druhé straně házet klacky pod nohy té nové instituce instituci. My chceme, aby tato instituce měla jasně identifikované pravomoce na evropské úrovni a aby byla konkrétně schopná kontrolovat ratingové agentury. To bude jeden z jejich úkolů a zdaleka ne ten nejmenší. A to se také týká další naší, e, našeho přání a to, aby evropská instituce, nějaká evropská instituce e, také e, dozorovala evropské trhy. Tady je nedostatek transparentnosti. My samozřejmě nejsme proti konkurenci, to v žádném případě. Nejsme proti konkurenci mezi jednotlivými aktéry, to v žádném případě, ale způsob, jak jsou hodnoceni, musí být předmětem transparentnosti a serióznosti, které charakterizují trhy, které jsou hodny tohoto jména. Takže pokračujte, my vás v tom podporujeme a e, říkám členským státům, aby nezabraňovali vytváření e, této instituce, aby neházeli instituci klasky pod nohy, abychom mohli kontrolovat to, co chceme. Myslím, že to chceme opravdu všichni. E, ty věci musí být pod přísnějším dohledem. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, paní Gulár. A teď dáme slovo panu panu komisaři Barnierovi. Děkuji, pane předsedo. Chci opravdu velmi poděkovat politickým skupinám, které se ujaly iniciativy sérii otázek. Pan Pitela, pan Gozes, paní Gulár a další členové tohoto parlamentu, kteří se budou vyjadřovat. Opravdu Chci tady uvést eh, velmi otevřeně to, co si myslím. Všichni jsme si museli vzít po naučení z krize a také nutnost eh, transparentnosti, na kterou mají všichni občané právo. 20. dubna tohoto roku jsem před vámi přišel s touto otázkou ratingové agentury, významu této agentury pro fungování trhu. Když chceme ověřovat zdraví nebo naopak tedy nemoc určitého podniku a samozřejmě i státu, a pan Nigular a dámy a pánové určitě uznáte, že když toto měříte, tak tu teplotu nezničíte nebo nezrušíte, když rozbijete teploměr. Je potřeba prostě, aby ten teploměr fungoval dobře. V případě nutnosti jich můžeme použít i několik těch teploměrů. A já mám ten pocit, že je hodně co říci k fungování toho teploměru. A tím pádem tedy k fungování ratingových agentur, které jsou skutečně vlastně eh, první v řadě při hodnocení rizik jak podniků, tak států. A krize, pane Chauty, si to ukázala jasně, to máte pravdu. Jejich fungování nebylo vždy příkladné a důsledky byly občas velmi kruté. Dámy a páni, poslanci, je to oblast, kdy G20 přijala do zásadní rozhodnutí právě tedy přijmout ta pravidla pro eh, dohled, pro, pro dozor a pane Gozesi, paní Gulár, chci také připomenout, že se komise rychle ujala své odpovědnosti a snaží se tedy regulovat, nebo udělala prioritu z té regulace ratingových agentur už od o září 2009, rok po krachu Lemana. Byla přijata opatření se silnou podporou eh, parlamentu, s vylepšeními ze strany parlamentu, pane Kouzesi, abychom reagovali na způsob fungování těchto agentur a myslím si, že opravdu oni přispěli k určité, určitým způsobem ke krizi. Je tu tedy povinná registrace po, pro všechny agentury a jsou tu přísné podmínky pro zajištění toho, aby co Nejvíce se předcházelo eh, konfliktu zájmu, střetu zájmu, čili je tu určitá metodika také vyvinutá pro rating, pro hodnocení a proto, aby jednali transparentněji tyto agentury. A myslím si, že tato pravidla opravdu vylepší integritu procesu ratingování, transparentnost té aktivity hodnocení, kvalitu hodnocení, samozřejmě i co se týče tedy státních dluhů, co se evropských unie a vůbec finančních institucí unie. Tak a teď eh, je tady druhá etapa. Před dvěma týdny, 2. června, na eh, základě mého návrhu eh, komise přijala modifikaci nařízení o ratingových agenturách, aby Evropské agentuře pro ratingové agentury dala tuto možnost je e, dozorovat. Samozřejmě je třeba, aby tato Evropská agentura existovala. Já naprosto souhlasím e, to s tím, co řekla paní Gulár a další. Je třeba zajistit, a nedávno jsme o tom také hovořili se spravodajem e, o balíčku o dozoru La Rozier, je třeba vytvořit určitou důvěryhodnou dynamiku mezi parlamentem a radou, aby bylo realizováno to, co bylo navrženo, to znamená ustavení těchto tří nezávislých institucí k prvnímu lednu příštího roku. Daleka ještě nejsme na konci této cesty a já i z této tribuny volám po tom, aby se všechny instituce k tomu napřely a musím říct, pane předsedající, že my osobně jsme eh, jako komise velmi připraveni tak eh, konat. Samozřejmě pak je tady tady otázka konkurence mezi ratingovými agenturami. Bylo zavedeno ustanovení o informacích, eh, to znamená jinými slovy, u strukturovaných produktech, dejme tomu dostane nějaká agentura eh, ratingová, agentura informace, další agentury budou mít možnost eh, tyto informace použít, získat a použít, aby své hodnocení prováděly rovněž. Ovšem to zdaleka nestačí. V Evropě a všude jinde ve světě eh, se uznává, že nedostatky, které jsou spojeny s ratingovými postupy během krize, nebyly dostatečně řešeny a já na to souhlasím s touto analýzou, tak jak ji předložil pan Šultis eh, před chvílí. Proto eh, mé mm, eh, mý spolupracovníci začnou v tomto směru konat a proto, pane Pitelo, v následujících týdnech a měsících se bude velmi přesně a objektivně analyzovat fungování těchto ratingových agentur ve světle nového nařízení i když ještě samozřejmě toto e, nařízení e, začne působit až e, aktualizované začne působit až, až od prosince. Myslím si, že je tady problém Eh, v tom, že trh je příliš koncentrován v této oblasti, není tady dost konkurence a to nám dělá starosti. Prozatím nechceme eh, privilegovat nějakou konkrétní cestu, ale eh, pane Pitelo, komise nicméně uvažuje o ustavení nezávislé Evropské agentury, ratingové agentury. Musím říct, že já to osobně preferuji a to především v souvislosti s těmi zhodnocením eh, těch eh, eh, těch úvěrových produktů a úvěrových rizik. Pak je tady další opatření, nad kterým uvažujeme, a to je větší, větší podíl veřejného sektoru v celém procesu hodnocení. Vede, veřejné zadlužení musí být samozřejmě předmětem zvláštní pozornosti, tak aby eh, hodnocení bylo eh, předmětem skutečně přiměřených eh, metod nedostatek alternativních kritérií, které tady nejsou eh, k dispozici, aby mohly být hodnoceny jednotlivé typy investic. To jsou další problémy, které tady existují a přitom nařízení výslovně hovoří o všech těchto okrocích. Je těch témat eh, opravdu hodně, my se nebudeme vyhýbat žádnému komplikovanému eh, podnětu a v září eh, tedy předložíme další, eh, další eh, dokument. Budeme se za, mezi tím zabývat také transparentností a kontrolou regl, regulací, také derivovaných produktů a dalších typů produktů. A to nejenom proto, abychom pokračovali v tom, eh, co zahájil můj předchůdce za vaší podpory, ale abychom eh, šli ještě dále, protože to, co máme teď, není postačující, tak, aby tato hodnocení byla četnější, diverzifikovanější a také nespochybnitelná. Děkuji za pozornost. You, Děkuji, pane komisaři, a nyní si vyslechneme řečníky za politické skupiny. Začneme socialisty a eh, demokraty. Pan Sanchez Pezedo má tři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Barniere. Ratingové agentury nebyly z to předvídat eh, krizi subprime a také ne krizi strukturovaných instrumentů Lehman Brothers. Nařízení schválené v roce 2009 požaduje transparentnost evropského dozoru nad ratingovými agenturami a také mm, volání ratingových agentur eh, k zodpovědnosti. Nový eh, návrh komise se ubírá stejným směrem. Jsem přesvědčen, že v parlamentu učiníme příspěvek k tomu, aby vznikl eh, dozor od 1 ledna 2011 a že budeme také dále pracovat na těchto jednotlivých projektech, abychom měli přísnější rámec pro tyto úpravy. Pokud jde o zadlužení veřejné dluhy, tedy, tak tady jde též o ratingové agentury. Musíme se tázat po metodě, postupech práce, zprostředkovávání informací a také po cyklických jevech. Mm, e, někdy e, je to tak, že vlastně ten oheň e, nebyl uhasen, ale spíše ještě více rozpoután ratingovými agenturami a mezinárodními finančními institucemi. Evropská centrální banka v rámci svých kvalifikací státního zadlužení pravila, že je nutno vše prověřit a zahrnout do toho i obecné zájmy. Musíme se tázat, zda ratingové agentury jsou schopny ehm, odpovědně eh, se eh, postavit eh, k otázce státních dluhů. A ehm, otázky jdou dále. Jde o onen strukturovaný charakter, jak jste řekl, a také o souhru s demokratickými zásadami. To je důležité pro důchodce akce pro vydělečně činnou populaci. A to by chtěli také občané vidět. Chtějí vidět, že dojde k převzetí odpovědnosti za fungování trhu máme eh, veřejné eh, eh, ratingové společnosti, ale také soukromé instituce lze skutečně takto postupovat. Jsou to aktéři, kteří v podstatě něco kontrolují, prověřují. Na, na tomto místě je nutno přidat. Konec konců jde o odpovědnost a udržitelnost a je zapotřebí určitého odpovědného postupu, tak aby ta udržitelnost byla zajištěna. A jde také o to, čeho chtějí dosáhnout evropské orgány. Musíme si uvědomit, co vše se na trzích děje v důsledku těchto rozhodnutí. Došlo teda k velmi negativnímu dopadu těchto rozhodnutí. A pokud je o e, rating, tady skutečně chybí odpovědnost a chybí legitimita. Uh, nelze, samozřejmě lze mít přímý, eh, přímý eh, vliv na národní hospodářství, ale eh, nelze tím zajistit kontrolu. Musíme zajistit, aby také existovaly struktury pro kontrolu postupu práce těchto ratingových agentur. O to jde. A pak potřebujeme také globální rating, rating který by odpovídal těm zmíněným zásadám. To jsou body, které stojí před námi. Děkuji a e, další je Madame Bowles, liberálové a demokraté. Děkuji, pane předsedající. E, pane komisaři, před nedávnou dobou se zvedly hlasy v tom smyslu, že ratingové agentury neměly snížit e, rating Řecka udělalo se hodně špatného pro Řecko a e, euro tím pádem. No ale přitom, e, kdyby země e, skutečně hodnotily své vlastní zadlužení, tak jak by to vypadalo? Dnes komisař řekl, že včerejší akce agenturou Moody nebyla vhodně načasovaná. Já se omlouvám, já samozřejmě chápu určitý pocit frustrace, ale přitom jsem si říkala, co pak jste se zbláznili. Já nechci nějaké hodnocení, které by bylo vhodné, které by bylo, dejme tomu, eh, které by konvenovalo, dejme tomu, investičním bankám či centrálním bankám. Myslím si, že to zatím bylo příliš všechno eh, konvenující právě pro eh, určité kruhy. Veřejné finance mají samozřejmě určité Eh, atraktivní body, ale jak eh, teď eh, si poradit v situaci, kdy bankovní kapitál je e, v určitém riziku. Snažili jsme se e, hledat cestu e, prostřednictvím určité integrity a nezávislosti, ale určitá firemní kultura, firemní étos musí hrát svou roli. To se musí týkat naprosto všech zúčastněných hráčů. Děkuji paní Bowles a další je pan Guy Gold a má tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři Barniere, tež za použití německého jazyka. Já bych řekl, že eh, krize, kterou prožíváme, vyjevuje ještě jednou stěžejní problémy. Kromě toho, co zde již zaznělo, bych chtěl poukázat na eh, některé důležité aspekty. Za prvé, ratingové agentury se eh, často projevily jako agentury pouze, eh, eh, které hádají. To znamená, že eh, nevědí o nic víc než ty ostatní a jejich roli na trhu je tudíž nutno redukovat. Další stěžejní problém je oligopolizace trhu. Existuje pouze velmi málo seriózních poskytovatelů a tudíž má smysl pos počet těchto poskytovatelů eh, rozšířit. A tudíž vaše připomínky, pane Barniere, eh, eh, vnést do trhu více aktérů je smysluplné. Za třetí, máme zde stěžení problém pobídek. Domnívám se, že tomu jsme se zatím málo věnovali. Co existuje v oblasti ratingových agentur? V podstatě panuje situace, že ten, kdo uděluje známky, je sám vybírán svými žáky a placen těmito žáky. To je tak, jako kdyby si studenti na univerzitě před zkouškou mohli vybrat svého učitele, vyjednávají s ním o odměně a poté se pak divíme, že eh, známky jsou systematicky příliš dobré. Eh, takže tato problematika motivace musí být také v hledáčku pozornosti. Eh, také je nutno postarat se o to, aby nikoli ti, kteří vytvářejí finanční produkty, si mohly ratingové agentury vyhledávat. A e, tady vlastně e, se rysuje nutnost reformy, zejména teda v oblasti vně státních obligací, to znamená tam, kde jde o soukromé poskytovatele, kteří jsou podrobováni ratingu. Takže tento falešný eh, systém ratingu bychom měli rozpustit a postarat se spíše o to, aby veřejná agentura, nikoli soukromý oligopol, byl nahrazen veřejným monopolem, nýbrž, aby existovala veřejná agentura, která se bude starat o to, aby byli určováni vždy jiní aktéři, kteří budou provádět ratingy a ratingy budou zveřejňovány a systematicky kontrolovány. Pane komisaři, těším se na vaše návrhy a doufám, že povedou k tomu, abychom v této oblasti ty zbývající problémy, které nám ještě zbyly díky panu Gozésovi, komisi a radě, abychom je teda začali řešit, ale nikoli v podobě nového monopolu, ale abychom skutečně motivační a regulační problémy systémově vyřešili. Děkuji. Děkuji vám také a nyní má slovo Madame Swinburne za ECR. Dvě minuty. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Barně, bylo poměrně brzy eh, z kraje finanční krize jasné, že hodně zla vykonaly právě ratingové agentury a byla to jedna z prvních věcí, které se Evropská unie v loňském roce věnovala. Aktualizace příslušné směrnice, která se týká eh, ratingových agentur, které mají hlavní sídlo převážně ve Spojených státech, se ukázala jako nutný krok. Jsou to obrovsky mocné eh, instituce, které mohou hýbat trhy, jejich nezávislost závislost je něco, co musí být eh, zjištěno a udržováno a to za každé situace. Nicméně jakékoliv, jakákoliv rozhodnutí, která spolu nesou přesuny miliard eur, eh, nemůžou být něčím překvapujícím. Například eh, ratingové agentury by měly vydávat své průběžné testy, aby minimalizovaly šoky. Nicméně si musíme uvědomovat jednu věc proč vlastně fungují ratingové agentury? Aby eh, hodnotili riziko eh, určitého subjektu, ať už je to eh, produkt či instituce finanční instituce anebo dokonce svrchovaný stát, takže bychom neměli eh, eh, eh, ratingové agentury pohánět k odpovědnosti za stav našich veřejných financí. Jistě je třeba monitorovat jejich činnost z větší blízkosti a to nepochybně ano. Eh, tak je zaprvé eh, třeba se zabývat eh, tím, proč vlastně všichni tak hodně na ratingové agentury spoléhají, aniž by se snažili si informace získávat sami. Jak to, že vlastně ratingové agentury se počítají na prstech jedné ruky, když by podobných institucí mohlo být desítky, bastovky? Ratingové agentury musí hrát, musí nesou svou odpovědnost, ale zároveň také by mělo jim být umožněno, aby hráli svou roli na trhu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, paní Swinburne. A nyní má slovo pan Klute. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pouze připomenout eh, na toto. Včera večer bylo Řecko opět posunuto směrem dolů na žebříčku eh, agenturou Moody. My všichni víme, že řecká vláda v uplynulých týdnech vyvinula obrovský vliv na vlastní populaci, aby eh, zvládla krizi. My víme také, že Evropská unie dala dohromady balík v hodnotě 750 milionů eur, aby eh, eh, krizi eh, odstranila. Přesto bylo Řecko posunuto směrem dolů a to vlastně se stalo se Španělskem. Pane Barniere, vy jste právě použil příměr teploměru a řekl, že nesmí být rozbít, ale tady je nutno se ptát, zdali <coughs> teploměr naměření horečky je skutečně vhodným příměrem, protože obvykle teploměr nepřispívá ke zlepšení stavu nebo vyléčení pacientů. To ani nemůže, protože není lékem, ale naopak teploměr obvykle přispívá eh, k tomu, že se pacient dostane ještě do horšího stavu. Takže není možné, aby země, které podnikají nebo vynakládají tato úsilí, byla eh, ještě potrestána. Eh, takže co dělají ratingové agentury? Agentury neodhadly předem, kde může dojít ke krizím. To znamená v tomto ohledu k k diagnostikování nebo prognostikování eh, ratingové agentury nepřispěly. Naopak eh, Lehman Brothers ještě před krachem byl vyhodnocen velmi pozitivně. To znamená, že zjevně vůbec netušíme, co se eh, na nás chystá v souvislosti s ratingovými nástroji. Pokud jde o zvládání krize, tak tam také nepřispěli v ničem. Já jsem již uvedl příklad Řecka Nejsou to ratingové agentury, které přispívají k zvládání krizí. Naopak vyvolávají starosti, že reformy a opatření, která byla přijata, eh, nebudou dostačující. Promiňte, říká předsedající, měl jste pouze minutu. Omlouvám se, říká řečník. Já jsem se domníval, že mám dvě minuty. Dovolte, abych ještě poukázal na to, že státy a podniky nejsou srovnatelné. Na rating se musíme v tomto ohledu ještě více eh, podívat podrobněji a myslím, že nestačí eh, provést pouze kosmetické úpravy. Je zapotřebí skutečně za, od základu změnit eh, eh, skutečně základy tohoto systému. Promiňte, eh, že jsem mluvil déle, měl jsem informace frakce, že mám dvě minuty. Děkuji. Pan Blum, minuta a půl. Pane Blume. No. Mikro není, mikrofon je už v chodu. E, teď mě slyšíte? Děkuji, pane předsedo, omlouvám se za zdržení. E, pane komisaři, e, ratingové agentury před pár lety prodali duši ďáblu, když začaly vlastně vést firmy, jejichž obligace nevstály za moc. Ten krysař zpíval děvnou píseň a Teď je třeba si uvědomit, že většina ratingových agentur zaměstnává děti, které tak tak přečtou rozvahu účetní. Je paradoxem, že jsou to většinou hedžové fondy, které eh, se ukázaly jako tím lakmusovým papírkem. Například díky nim se přišlo na Enron, ale oni mohou vést opravdu do špatných směrů a proto je nenávidíme. Eh, Anglie E, Itálie, Španělsko, e, Spojené království, Portugalsko, to jsou země, které jsou kaput. Kaput znamená kaput v jakémkoliv jazyce, takže co tady vlastně navrhujeme? E, ratingovou agenturu, kterou bychom platili my a která by tančila podle naší písničky a tlačila by dál špatné ekonomiky eurozóny. Koho by tohle přesvědčilo? Možná ekonomické zpravodaje v BBC BBC a některé vzdálené okrsky ve Spojeném království, ale jinak nikoho, protože pokud si lidé uvědomí, že jsou takovými morčaty při nějakém pokusu, kusu, tak eh, nás všichni, eh, tak nás všechny připraví o hlavu a nebude jim to moc nikdo vyčítat. Děkuji a teď je na řadě paní Le Pen na dvě minuty. Pane předsedo, kolegové, pane komisaři, Škodlivost ratingových agentur se už nemusí prokazovat, protože krize státních dluhů ukazuje jejich procyklický charakter. Ratingové agentury jednají skutečně jako zadatelé ohňů. A nařízení z roku 2009 jako obvykle zůstalo vlastně jenom mrtvým kusem papíru. Musí se jednat naléhavě a ratingové agentury jsou nepředvídatelné návrhy, které tu máme před, sedou, před sebou pardon, a které se týkají střetu zájmu a podobné, mají trošku tendenci, nebo vypadají trošku jako sovětská rozhodnutí, jak to má komise ráda. To, jak to vyjádřil pan Barroso, tu svoji vůli vlastně uklidnit eh, tyto ratingové agentury pod dohledem Evropské agentury, to je naprosto iluzorní, zejména Poté, co řekl pan Jean-Claude Trichet v únoru 2010, kdy řekl, že vlastně snaha o konsolidaci bilance bank eh, vyžaduje vysokou důvěrnost informací, čili jinými slovy to vyžaduje utajení. A je jasné, že se tady eh, spíš zabýváme důsledky a ne příčinami. Mají, kdo má vlastně platit eh, agentury? Má to být soukromá, soukromý sektor, veřejný sektor? dokud nebude dán konec eh, vlastně možnost eh, nakupovat eh, a prodávat bez toho, aby člověk cokoliv vlastním, tak kapitalismus bude neustále se vlastně sunout k úplnému krachu. Musíme tedy zakázat jakékoliv přísliby čehokoliv bez toho, aby to bylo vyváženo něčím skutečným, musí to být všechno racionální. Jinak a potom nebudou mít ratingové agentury už žádný užitek. Děkuji. Pánský, pánský Kluna má dvě minuty, je to náš další řečník. Pane předsedo, nedávno realizovaný útok evropských představitelů na ratingové agentury může být vnímán některými jako něco, co je trošičku přitažené za vlasy. Nicméně e, neúspěchy ratingových agentur a jejich chyby jsou teď věcí známou. Eh, oni dali vysoké hodnocení eh, obligacím, které eh, pak šly k ledu a teď zase se, pře, se říká, že přehánějí své hodnocení opačným směrem a ani velké balíky peněz se zdá je neuspokojují. Nicméně měli bychom e, opatrně reagovat, e, abychom nevypadali jako někdo, kdo střílí e, posla špatných zpráv do nohy právě proto, že zprávy nese špatné vliv ratingových agentur na globálních trzích je obrovský skutečně mohou a také drží e, země, e, včetně e, všech občanů pracujících a důchodců ve svých rukou do jisté míry. A to je něco, s čím je třeba se nějak popasovat. E, to, jakým způsobem jsou e, realizována určitá aranžma mezi zúčastněnými stranami, představuje problém. A pak je tady také další otázka, a to je počet těchto ratingových agentur. E, jsou tady banky a finanční instituce, které podléhají regulaci. Proč by ratingové agentury měly podléhat nějakému jinému režimu či žádnému? A to e, tím spíš, když vezmeme v úvahu e, strukturu ratingového trhu. Takže zájmy jsou jasné. Možnosti řešení však už tak jasné nejsou. Proto uchovejme chladnou hlavu, hledejme to správné řešení a nepřehánějme rychlé reakce, to by mohlo mít vážné dopady dopady. Děkuji, pane Sikluno, a teď je na řadě pan Klinc. Pane komisaři, ratingové agentury v rámci globální finanční krize a turbulencích eura eh, skutečně hrály nechvalnou roli a neproslavili se. Netransparentnost, střety zájmů, financování zadavateli a odvody, hodnocení ehm, v pochybných termínech anebo po funusu ehm, mluví za sebe. A přitom eh, eh, ratingové agentury eh, nadále neuznávají, nepřiznávají tyto problémy. Já mm, se domnívám, že je nejvyšší čas, aby Evropská unie začala jednat. Měli bychom zřídit ratingovou agenturu evropskou na mm, základě nadačního modelu. Tento nadační model musí být finančně nezávislý, nesmí být podroben jakémukoliv politickému vlivu ani ze strany Evropské centrální banky, komise nebo nebo eh, členských států. Jako nezávislá nadace by mohla takováto Evropská ratingová agentury, agentura oligopolu nebo dokonce monopolu těch tří ratingových agentur, s nimiž máme co dočinění konkurovat. A každý produkt, který bude v Evropě nabízen a všichni emitenti v Evropě budou nuceni ehm, navrhnout dva ratingy a jeden z nich eh, musí být vypracován tou Evropskou ratingovou agenturou. Musí to být teda také agentura eh, finančně nezávislá. Eh, ta by mohla, ehm, finanční pomoc startovní by mohla být poskutnuta například Evropskou investiční bankou nebo také komisi, ale poté už musí být agentura soběstačná. Eh, problematika zdali skrze zadavatele nebo od zadavatele nebo uživatele bude financována ehm, prvotně, to musíme ještě zvážit, ale obecně Můžeme také, nebo musíme také uvažovat o tom, zdali by ratingové agentury neměly být co do počtu omezené. Děkuji. Děkuji vám také. Madame Ford, jedna minuta. Um, will... Děkuji. Já vítám rozpravu k ratingovým agenturám. Musíme se zabývat naší závislostí a, odpověd, a spolehlivostí těchto ratingových agentur a také se zabývat otázkami střetu zájmu. Nicméně musím říct, že se vlastně vždycky vědělo, a věděl to každý investor, že tento potenciální konflikt existuje a že ratingy jako takové nemohou být vnímány jako doporučení prodávat či nakupovat. A pokud chceme dosáhnout cílů 2020, tak potřebujeme investovat, potřebujeme důvěru v trhy a ratingové agentury v tomto hrají klíčovou roli. Když ratingy fungují, tak zvyšují při eh, přístup na trh, přístup k úvěrům a e, také zachraňují peníze daňových poplatníků a představují určitou míru e, vedení pro investory, ale nemohou být e, samostatným rozhodnutím. Tady je třeba si uvědomit, že ani v této krizi se úvěry v Evropě e, drží poměrně dobře a 90 e, e, těch entit, které mají hodnocení 3A, se nesklonily, nepadly. Takže ratingové agentury nemohou být obvinováni ze všeho. Děkuji a na řadě je pan Morganti na jednu minutu. Grazie, presidente, onorevoli... Děkuji, pane předsedající, kolegové. Já jsem přesvědčen, že je potřeba zlepšit transparentnost a dát větší odpovědnost ratingovým agenturám, ale nezdílím myšlenku všech těch, kteří by chtěli omezit eh, vlastně pole působnosti a úlohu těchto, akční, těchto mm, ratingových agentur, protože oni vlastně blokují určité, mají určité samozřejmě omily při svých hodnoceních ale vyplývá to z, z celého bankovního systému, z celého ekonomického. Myslím, že to je dané také tím, tím eh, volným obchodem. A je potřeba samozřejmě větší kontrolu právě i u ratingových agentur a zavedení Evropské ratingové agentury by bylo určitým signálem, který by ukázal, že veřejný sektor chce dominovat eh, na trhu. A myslím si, že to v sobě nese určitá rizika pro eh, ratingové agentury. Víme, že ta situace je hlavně hospodářská. Politiky, které byly přijaty, ukazují, že v Evropě jsme si mysleli, že můžeme vlastně reálnou ekonomiku nahradit eh, financemi a eh, nechat padnout výrobu. Děkuji. Paní Podimata. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Dnešní diskuse o rámci pro dozor nad ratingovými agenturami a e, způsobem, jakým fungují. Po včerejším rozhodnutí e, Moody's e, snížit eh, řecký rating, se dostávají ještě více do popředí. Není to poprvé v posledních měsících, co došlo ke snížení eh, ratingu Řecka, ale včerejší eh, posun je zcela jednoznačně provokativní. Nebere v potaz žádného pokroku, jehož bylo dosaženo v implementaci ehm, těch ozdravných programů a úsporných opatření a členové trojky, kteří navštívili Ateny, eh, toto úsilí ale podpořili ani eh, ten rating nebere v úvahu 10 eh, miliard eur, které byly vlastně nality do řecké ekonomiky v zájmu ozdravení. Evropská centrální banka, pre předseda komise a guvernér Německé spolkové banky gratulují Řecku k Eh, provádění eh, dosažené dohody a snahám eh, opět eh, zvýšit hodnotu eura a současně Moody's se snaží dále snižovat rating Řecka a tudíž i vlastně snižovat reputaci eh, Řecka. Domníváme se, že to je krok, který ukazuje na střed zájmu, protože tady není brán v potaz, není bráno v potaz úsilí Řecka a je to také prostor pro spekulanty, kteří teda tak mohou mohou pokračovat na trhu eh, ve své snaze poškodit Řecko. Eh, je nutno teda eh, uznat, že tyto ratingové agentury provádějí posuzování, aniž by byli objektivní a to samozřejmě eh, poukazuje eh, na nedostatek eh, demokratičnosti a také odpovědnosti. Otázkou je, co budeme dělat ve snaze ochránit evropskou ekonomiku před těmito spekulacemi, které vyplývají z těchto špatných ratingů. Měli bychom utvořit dvě úrovně, jednak konkurence schopnou Evropskou ratingovou agenturu zřídit a za druhé potřebujeme spolehlivý rámec, v rámci něhož by ratingové agentury působily. Musíme zajistit transparentnost a standardy pro provádění ratingů na určité časové období posuzování a také se musíme podívat na dopady na trh a hodnocení těch eh, ratingů a eh, to s ohledem na přesnost a zodpovědnost. Děkuji. Eucharisto, our next speaker is... Děkuji. Dalším řečníkem je pan Imbrasas. Jedna minuta. Vážený pane komisaři, kolegové, na pozadí krize Mm, lze ratingové agentury mm, považovat eh, za eh, ty, kteří přispěli ke krizi. Nikdy ne, nikdo neuvažuje o tom, že ratingy mm, mohou mít velký dopad na všeobecnou situaci a schopnost půjčovat si. Eh, samozřejmě, že je nutno obnovit důvěru v trhy a komise předložila nová pravidla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 úvěrovém ratingu a nový postup um, bude znamenat um, uh, větší odpovědnost a více dozoru. Ovšem musíme tento sektor analyzovat ještě hlouběji. Je uh, nutno zajistit uh, důkladnou supervizi ratingových agentur a um, musí být také sankcionovány, pokud se nechovají řádně. A také uživatelé ratingu nebo subjekty podrobné ratingům musí být kontrolovány přesně děkuji. Jak víte, každý řečník má pouze jednu minutu. A nyní pan Karas, prosím, máte slovo. Pane předsedo, ne zcela logické rozhodnutí agentury Moody's ze včerejška jednoznačně poukázala na dominantnost a moc agentur a nedostatek transparentnosti jejich rozhodnutí. Každá Ratingová agentura musí být registrována, její činnosti a základy pro rozhodnutí musí být rovněž eh, podrobeny kontrolám. Eh, musíme zaručit nezávislost ratingových agentur. To znamená, že ratingové agentury nesmí přijímat peníze od subjektů eh, svých ehm, prověrek. Musíme vyloučit střety konfliktů, to znamená žádné poradenství a současný rating. Transparentnost modelů a eh, základy hodnocení musí být eh, zveřejněny a monopolní dominance musí být Eh, podvázaná ještě druhým eh, ratingem a tudíž podporujeme i agentury se sídlem eh, v Evropě v podobě nadace akciové společnosti například. Doufejme, že skupina Kenguru s panem Klincem v čele bude moci předkládat své návrhy v tomto ohledu. Děkuji. Pan Kutas, další řečník nu numai că activitatea ageniilor de rating a continuat Činnost ratingových eh, agentur vedla k současné krizi a navíc ratingové agentury ještě zhoršily tuto krizi. Nařízení parlamentu a rady bylo vytvořeno jako určitá odpověď, která by měla regulovat činnost ratingových agentur. A je potřeba, aby všechny agentury, které sídlí v EU, dodržovali určitá pravidla. Je potřeba se vyhnout střetu zájmu, je potřeba větší transparentnosti a zejména je potřeba, abychom nepřijímali tu oligopolní situaci, protože není normální, aby situace na trzích byla ovlivňována pouze hodnoceními velkých eh, amerických agentur. Pakliže stát je před krachem, nemůžeme ještě více negativně ovlivňovat jeho situace a poskytování úvěru kvůli agenturám. Pan Molzer. Pane předsedo, pane komisaři, všichni víme, že je přímo absurdní, jestliže dvě americké a jedna britská soukromá firma rozhodují o státních bankrotech v EU. Tento oligopol ratingových agentur je velice výbušná věc. Podivuhodné jsou i termíny, kdy působí. Sotva se začne euro zotavovat, dojde k posunutí směrem dolů. Veškeré řeči o jejich odpovědnosti se relativizují, jestliže si uvědomíme, že v cenných eh, papírech eh, jsou zabalené eh, nekryté úvěry a při bližším pohledu je to všechno mílka. To kvalita ratingových hodnocení je stejně tak pochybná. Konec konců před mezinárodní finanční krizí banky, které posledně zkrachovaly, měly nejvyšší bonitu. Je teda eh, eh, na čase, aby skutečně se dostaly ratingové agentury pod eh, knutu, ale samozřejmě, že se hm, tato kontrola nesmí omezit pouze na Evropu. Děkuji, madam Pacesku. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V kontextu současné krize eh, aktivity eh, ratingových agentur jsou čím dál tím více kritizovány proto, že vlastně nedokázali objektivně eh, vyhodnotit stav situace některých podniků a dokonce států. Je potřeba skutečně podávat předběžné a včasné informace, včasná hodnocení ale jejich činnost ještě zhoršila krizi, protože samozřejmě tady velká konkurence u ratingových agentur. Jsou jenom tři ratingové americké agentury, které kontrolují e, trh a já opravdu podporuji pana Barosa v jeho zájem vytvořit Evropskou agenturu. Jak víte, minulý týden vlastně změnila jedna z těch agentur rating pro Německo a to kvůli nepřijatelné chybě.

Pane komisaři, děkuji, že mi dáváte možnost tady vystoupit během diskuse. Diskuse, která nastává po x negativním hodnocení Řecka ze strany jedné ratingové agentury. Hodně se hovořilo o těchto agenturách, které se staly prakticky institucemi kvůli významné úloze, kterou hrají pro náš ekonomický systém. Oni jsou tedy v centru té ekonomické diskuse vzhledem k úloze, kterou hrají v rámci krize eurozóny. Pokud nezávislé jednotky nejsou schopny eh, analyzovat veřejné účty a podobně. Čili my musíme zaručit, aby tyto agentury a jejich činnosti byly co nejtransparentnější a měly společné standardy. Pokud se dopustí chyby, může to mít opravdu dalekosáhlé důsledky pro podnik a také to může vést k další krizi. Nemyslím, že by měly být znárodněny, ale spíš by se mělo dohlížet na to, aby tam byla vyrovnanost mezi nezávislostí těchto agentur a jejich eh, odpovědností vůči vládě. Jinými slovy, je potřeba najít vyvážené rozhodnutí. To se mi zdá být jediným možným eh, způsobem. Děkuji. Děkuji. A nakonec pan Papa Nikolao. Děkuji, dámy a pánové. Ano, včerejší downgrading Řecka s agenturou Moody's vyvolává řadu otázek, které zde již kolegové nadnesli. Ve Spojených státech amerických eh, existuje teda určitý stanovený rámec, kde tyto agentury fungují. Ať eh, Většina těchto agentur a jejich ratingu není opodstatněna, protože podle zákona tyto agentury nejsou odpovědné za ztráty v důsledku chybných ratingů, které vydávají. To znamená, není zde žádná, eh, žádná kontrola, není zde omezení pro spekulace a ocitáme se v situaci, kdy eh, všechny evropské státy se pouštějí do určitého dobrodružství, ale tady nesmí eh, platit právo džungle. Musíme zajistit, aby se tyto postupy nevy vymkli. Musíme eh, přijmout zákon a pane komisaři, vy jste řekl sám, potřebujeme více agentur, které budou působit ve spravedlivém a konkurenceschopném eh, prostředí. Děkuji a nyní má slovo pan komisař. Vyslechl si eh, otázky, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také jednomu každému za vystoupení, za kvalitu vašich příspěvků a za vaši upřímnost. Nebudu teď hovořit o roli těchto ratingových agentur, nebudu hovořit o významu jejich hodnocení. Paní Komi to teď nedávno dobře připomněla. Druhý eh, předběžný Eh, poznatek, tak jak to řekl pan Strejček, pan eh, Nikolau, musíme samozřejmě zlepšit eh, fungování těchto agentur, musíme zajistit jejich transparentnost, jistě Ehm, musíme zajistit, aby ta hodnocení byla co nejméně spochybnitelná a co nejobjektivnější. To je zapotřebí, ale to samozřejmě neznamená, že finanční instituce konkrétně eh, se nemusí snažit dobře svou práci řídit, dobře být spravovány. A to samozřejmě neznamená, že státy eh, se eh, nemusí snažit vést dobře své veřejné finanční záležitosti a spravovat své dluhy eh, tím nejoptimálnějším způsobem. Takže nařízení ohledně eh, této eh, agentury, to je něco, co by mělo být přijato co nejdříve, tak aby ESMA mohla tyto instituce řídit. Tady bych chtěl ještě opravit informace, které zazněly v v tom smyslu, že to nebude ani komise, ani Evropská centrální banka, které by dozorovaly tyto ratingové agentury. Zdá se nám logické, aby to byla ta nová eh, agentura, Eh, a to samozřejmě také zajistí větší transparentnost trhu. Také, eh, jak velmi dobře řekl pan poslanec Klinc, to je nutné, abychom se vyrovnali s tím, co se tady již několik eh, let odehrává. Jak jsem řekl na počátku svého příspěvku, tak tyto návrhy a stávající nařízení, stávající právní normy a pan Kutas také hovořil o tom, že je třeba, aby od teď do konce roku opravdu bylo eh, implementováno co nejvíce eh, z tohoto eh, souboru norem, tak tento návrh sám o sobě pokrývá všechna témata. Například některé otázky tady nebyly řešeny do důsledku. Diverzifikace, větší objem konkurence. Paní Swinburne, pan Sikuna hovořili o této potřebě, o této nutnosti, aby tady ty věci nebyly v rukou pouze několika málo entit. Eh, pan Swing Gold hovořil o eh, stávající modelu, o tom, zdali je udržitelný, zdali je zdravý. Pan Kara se také zabýval touto otázkou. Eh, my se musíme zabývat otázkou emitenta a plátce. A to je e, samozřejmě i předmět e, nového e, nařízení, které vstoupí v platnost od teď do prosince, protože my jsme se snažili zabývat právě konflikty zájmu, snažili jsme se je zmenšit. Bude to postačující, uvidíme. Je tady ještě tento model emitenta pláce, tak jak o něm hovořil pan Gigold pak je tady e, otázka legislativy národní a legislativy evropské. Ne, e, vycházejí tyto legislativní normy příliš e, mnoho zhodnocení ratingových agentur? To je otázka, kterou si kladu. A pak paní Padesku hovořila o zvláštní metodologii u těch a svrchovaných rizik a panu Sanchez Peredu chci poděkovat za podporu, kterou e, projevil e, vůči tomu balíčku o dozoru, protože právě pro Evropskou agenturu takovou tu podporu potřebujeme. Jistě potřebujeme také e, odpovědi, které by byly strukturálnějšího rázu a proto se budeme zabývat všemi otázkami, které jsem teď zmínil. A pak je tady samozřejmě otázka nezávislosti, která tady e, byla zmíněna. A důvěryhodnost ratingových agentur, e, struktura trhu, konkurence, včetně myšlenky, o které se domnívám, že je správná, Evropské agentury, která by právě e, řešila otázku hodnocení úvěrových rizik. Já jsem nehovořil zatím o statutu této agentury. Bude veřejná, bude soukromá, bude to partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pan Klinc tady zmínil zajímavou myšlenku určité nadace. My na všech těchto otázkách pracujeme a budeme v tom i pokračovat v následujících týdnech. Řada z vás, paní Bowles, pan Šunkis, eh, paní Polimata, eh, před chvílí zmínili Eh, nedávné eh, snížení ratingu Řecka. Já jako komisař nezačnu eh, komentovat dopodrobna každé hodnocení vydané tou či onou ratingovou agenturou. Strávili bychom s tím hodně času, není to náš úkol, neměli bychom vlastně dále tyto věci prohlubovat. Nicméně to neznamená, jak to také Eh, eh, Oli Ren dnes ráno před vámi řekl, že jsem byl překvapen a pan eh, Molcer to také eh, takto vyhodnotil, že jsem byl překvapen načasováním hodnocení eh, té jedné agentury včera. Dámy a pánové, my si velice dobře uvědomujeme a musíme to také ven říkat, že Řecko vyvíjí obrovské úsilí, aby ozdravilo své veřejné finance a aby prostě z toho vyšlo úspěšně. Komise Eh, je toho si vědoma, věří eh, tomuto eh, snažení, není u konce, musí se ale podařit. Mimochodem Řecko není vůbec samotné, nachází se v určitém kontextu evropské solidarity a bylo to také prokázáno na úrovni šéfů států a vlád, centrální Evropské banky, Mezinárodního měnového fondu a tak dále. Řecko prostě se musí osvědčit a za jednotlivá hodnocení a zájem, která je, který který je provází, e, jsou samozřejmě další věcí, ale je třeba reformovat ty agentury. My jsme s touhle prácí započali, jak jsem také již řekl, v našem sdělení z 2. června je to jasně řečeno a e, před koncem roku či počátkem roku 2001 přijdeme s dalšími legislativními návrhy v tomto směru. Pan Gutnafen e, také řekl, že když hovoříme o těchto otázkách, nemůžeme pouze, pouze myslet na ratingové rozvojové agentury. E, samozřejmě je to určitý nástroj, který je třeba zlepšit, je to nutné, e, ale je to prostě součást určité globální architektury a tou e, je inteligentní zpráva a účinné dozorování celého tohoto tématu. Žádný aktér, žádný produkt, žádné, žádný trh, žádné teritorium nemůže zůstat mimo určitý dozor a mimo určitou regulaci, byť inteligentní. A toto je určitá agenda, kterou komise navrhla 2. června. Před několika dny to Rada ministrů v Lucemburku podpořila a podpoří to, doufejme, i e, Rada, Evropská rada, jak si přál pan předseda Barroso a prostě přijdeme s těmi návrhy, budeme postupovat od jednoho tématu k druhému, od jednoho návrhu k druhému, abychom na evropské úrovni eh, v dobré soustažnosti s dalšími entitami ve světě, s dalšími státy, především se spojenými státy eh, věci řešili pro dobro občanů, pro dobro podniků, pro dobro spotřebitelů. Thank you, Commissioner Barnier. Děkuji, pane komisaři Barniere. Tolik teda k rozpravě o ratingových agenturách, která tímto končí a můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o zprávu pana eh, Klince eh, a sice veřejná nabídka cených papírů a harmonizace požadavku a průhlednost. Eh, pane Klinci, máte slovo. Pane předsedo, pokud budu